No, a je to průběžná zpráva paní kolegyně Makovej, která se týká úřadu Evropského veřejného žalobce. Kolegyně Makovej má čtyři minuty. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, před chvíličkou jsme hovořili o terorismu. My všichni samozřejmě jsme proti terorismu. terorismus je často financován organizovaným zločinem, korupcí, terorismem eh, těmito prostředky a samozřejmě bohužel i z našich evropských prostředků z podvodu. My se hovoříme především o podvodech, o finančních podvodech, které se týkají našich občanů. Je to 3 až 5 miliard eur ročně z finančních prostředků našich daňových poplatníků, což je opravdu šílené čísla. Tato situace je možná ještě horší, než si myslíme. Ano, samozřejmě tím, při, tímto způsobem vlastně přicházíme finanční prostředky pro naše mladé lidi, pro zaměstnanost, pro růst, pro ekonomiku. Vidíme, že chudoba eh, čím dál tím více roste. Všechny tyto negativní následky vidíme v současné době. Všechno toto vidíme v Evropské unii a my bohužel nemáme účinný mechanismus či nástroj, který by nám umožnil bojovat proti těmto podvodům na finanční úrovni. Ano, pokud jde o tyto trestné činy, ty jsou řešeny na úrovni každého členského státu, ale ne na celoevropské úrovni. Některé členské státy provádějí do to šetření a, a stíhání efektivním způsobem, pokud jde o finanční podvody, pokud jde o prostředky, které jim byly svěřeny. Ostatní členské státy to provádějí buď nedostatečně účinným způsobem, nebo vůbec ne. Čili vidíme zde skutečně obrovský rozdíl, obrovský rozdíl vyšetřování těchto podvodních trestných činů, těchto podvodů, těchto trestných činů na úrovni členských států. A právě proto si myslím, že potřebujeme jednotný úřad. Jednotný úřad na celoevropské úrovni, úřad, který by mohl stíhat tento typ podvodů, finančních podvodů. Právě proto potřebujeme zřídit úřad Evropského veřejného žalobce. Protože tyto podvody by byly tímto způsobem rychleji vyšetřeny, došlo by k rychlému stíhání a došlo by rovněž k vymáhání, aktivnímu vymáhání a navracení těchto finančních prostředků předpokládáme, že by došlo opravdu k navýšení získání těchto finančních prostředků a to zásadním způsobem. Čili my musíme udělat všechno, všechno, co je v našich silách, my v Evropském parlamentu, všech evropských institucí, protože my jsme vlastně strážci finančních prostředků našich občanů, jsme za ně zodpovědní a právě proto bych byla velice ráda, aby jsme měli tento úřad Evropského který by mohl provádět vyšetřování, justiční šetření, stíhání všech těchto podvodů právě na této úrovni, na evropské úrovni tak abychom kvalitním aktivním způsobem chránili naše evropské finanční prostředky. To znamená, že tento úřad by zastupovali nezávislí prokurátoři, nezávislí žalobci, nezávislí odborníci, kteří by bojovali proti finančním podvodům. Na jedné straně by spolupracovali na národní úrovni a zároveň i v rámci tohoto centrálního úřadu byli by součástí tohoto nového úřadu, spolupracovali by právě na této celoevropské úrovni v podstatě jediná možná, možná reakce je určitý centrální úřad, skutečně centrála, která by bojovala proti těmto podvodům, protože když bojujeme proti nějakým organizovaným skupinám, které systematicky provádějí určité trestné činy tohoto typu, my samozřejmě potřebujeme reagovat rovněž společně. A právě to by nám umožnil tento společný úřad, kde by jsme umožnili rychlou, efektivní spolupráci všech členských států, která by umožnila stíhat a zničit, um, likvidovat takové podvodné skupiny, organizované skupiny tohoto typu podvodů. Samozřejmě, že šetření zatím probíhá v každém členském státě samostatně. Musíme mít k dispozici souhlas jednotlivých eh, samozřejmě úřadů a samozřejmě, že v tomto šetření musíme respektovat i práva jednotlivců a obžalování. Děkujeme. Děkujeme a nyní paní eh, komisařka Jourová, prosím. Ladies and gentlemen, Dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu, dovolte mi, abych nejprve poděkovala paní Makovej a všem stínovým zpravodajům za důležitou intenzivní práci, kterou odvedli Eh, tato eh, zpráva jasně stanovuje eh, pozici parlamentu a jsem potěšena tím, že podporuje také celkový cíl komise, to znamená vytvořit úřad Evropského veřejného zástupce, který zásadním způsobem zlepší boj proti podvodu v rámci rozpočtu EU. Chtěla bych to vytvořit do roku 2016. Pokud vytvoříme tento úřad, bude to znamenat skutečnou změnu v tom, jak se bojuje bojuje proti trestné činnosti jdoucí proti finančním zájmům Unie. Nicméně máme ještě eh, úkoly, protože jednání na radě stále probíhají a jsou komplexní. Eh, snažíme se zajistit nezávislost a účinnost fungování eh, tohoto úřadu Evropského veřejného žalobce a nyní tady budu používat zkratku EPPO. Ráda bych vám v této souvislosti poděkovala za to, že také podporujete otevřený, objektivní a transparentní způsob jmenování členů EPPO. Kromě toho souhlasím s tím, že potřebujeme jasná pravidla pro národní kompetence a pro eh, silné kompetence samotného EPPO eh, Přidělení práce EPPO by mělo být organizováno na základě objektivních kritérií a pracovní postupy musí odpovídat smlouvám, chartě základních práv a Evropské umluvě pro lidská práva. Kromě toho eh, vás vyzývám, abychom k tomu Mm, zaujali otevřený přístup, protože nemáme žádný precedent, žádný vzor, nemáme žádná řešení, která bychom mohli jednoduše zopakovat a která by již byla hotová. V tomto kontextu má komise určité pochybnosti, jestli eh, režim přezhraničního vyšetřování, který se bude uplatňovat na EPPO, má odpovídat režimu, který se uplatňuje eh, podle směrnice o Evropském vyšetřovacím příkazu. Je to nástroj s velkou eh, přidanou hodnotou pro soudní spolupráci mezi mezi členskými státu, státy, nicméně si nemyslím, že je vhodný pro EPPO, který bude fungovat jako e, jediný evropský orgán. Podle našeho názoru přenos kompetencí při vyšetřování a stíhání evropských podvodů vyžaduje jasný, jednoduchý a e, účinný režim svý generis e, pro vyšetřování přeshraničních podvodů, který bude zároveň respektovat procesní práva a chartu. Eh, zároveň by měl zohledňovat provozní potřeby a eh, ne, nebýt pouze tradičním nástrojem spolupráce mezi vládami, eh, především pokud jde mm, o důvody pro zamítnutí a režim soudního povolení. V oblasti spravedlnosti, kde tedy EPPO bude fungovat jako jednotný evropský orgán, není potřeba třeba duplikovat soudní eh, povolení pro vyšetřovací opatření. Podobná otázka se týká také návrhu, že by eh, Evropský soudní dvůr měl zajistit soudní revizi všech aktů EPPO. Já si myslím, že to by pro eh, soud představovalo nadměrnou zátěž. Nehovoříme tady o desítkách případů za rok, hovoříme o, případu, pří, o stovkách nebo dokonce tisících případů. Smlouva umožňuje eh, a vyzývá nás k tomu, abychom vytvořili zvláštní systém, který bude odpovídat zvláštní povaze EPPO. My jsme tedy navrhli něco, co naprosto eh, respektuje právo eh, účinné soudní ochrany a také institucionální pozice Evropského soudního dvora, co by nejvyššího vykladače komunitárního práva. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní komisařko. Nyní eh, za výbor pro eh, právní záležitosti, pan Negresku. Já jsem velice rád, eh, že tato průběžná eh, zpráva eh, může být dnes projednávána. Eh, jsem rád, že jsem k tomuto mohl zpracovávat stanovisko právního výboru. Celkově se nám podařilo tuto zprávu vypracovat v rekordní době a dnes bych se jménem právního výboru rád vyslovil pro to, aby mm, mm, byla eh, vyslovena, eh, byly přijaty naše eh, náměty. Za prvé, tam nebylo do, toho stávající, do té stávající varianty zahrnuto mechanismus jmenování na základě rovnosti integrity a, a zachování těch základních svobod evropských evropské, eh, tento evropský úřad by měl eh, eh, se snažit potírat přeshraniční zločinnost a to musí být postaveno na takovýchto základech. Já přesto pro ně budu, budu zprávu a hlasovat a myslím, že musí takto fungovat efektivně. Děkuji. Děkuji a nyní na minut a, minutu a půl dostane slovo paní Gresle. Paní předsedkyně, paní komisařko, milí kolegové, milé kolegyně, Diskutujeme o důležitým, důležitém eh, term, tématu a nejdůležitější partner tu není členské státy rada. Možná, že bychom mohli zjistit, proč lotyšské předsednictví není zastoupeno při této diskuzi, protože je to jedna z mála příležitostí, jak o tomto tématu diskutovat. Ráda bych vám řekla, že to, co je zatím na stole o úřadu Evropském, eh, Evropského žalobce, eh, není dostatečné. Eh, jsme odsouzeni k úspěchu v této věci a Měli bychom tedy radě připomenout, že potřebujeme účinně fungující úřad, že ne, nesmíme vytvořit těžkopádný úřad. Musíme eh, zajistit, aby eh, úřad Evropského veřejného žalobce mohl bojovat proti finančním podvodům. Zatím jsme vedli pět třístranných jednání a snažíme se tedy toto téma přiblížit členským státům. Vidíme, že e, se zdá, že Evropská unie by tedy neměla mít na tomto poli kompetence, ale zároveň tedy je to tak, že Evropská unie na tomto poli kompetence potřebuje a mm, zároveň je to tak, že tedy nebudeme souhlasit e, s žádným právním základem, který nějak vyloučí evropskou přidanou hodnotu. E, již nyní ta situace trpí tím, že členské státy Evropské unie neplní to, co mají plnit, nedělají svoje domácí úkoly a proto je důležité, abychom přiměli radu k tomu, aby s námi o tom hovořila. Děkuji. Thank you. Will you accept a blue card, Mrs. Gressler? Paní Gressler, přijmete modrou kartu? Ano, takže dávám slovo eh, paní von Stork. Paní Gresle, já tedy vítám to, pokud jsem vás správně pochopila, že vítáte, nebo že za, eh, jste proti zavedení úřadu Evropského veřejného žalobce, ale zároveň jste proto, abychom společně bojovali proti eh, přeshraniční trestné činnosti. Domníváte se tedy, že eh, Evropská Unie eh, tady má mít eh, státního veřejného žalobce, když není stát. Já si myslím, že to je bod, eh, který byste měla ještě vyjasnit, protože jsem vás možná špatně pochopila. Evropská unie není stát a proto tedy nemá mít státního zástupce. Uh, Eh, možná eh, bych vám měla říci, že jsem pro zavedení Evropského veřejného žalobce, protože ten vlastní právní základ v Lisabonské smlouvě nezávisle na tom, co si o to myslíte vy, tento Evropský veřejný žalobce přijde eh, a potřebujeme takového hlavního žalobce, který je potřeba bez ohledu na to, jestli Evropská unie je nebo není státem. Děkuji. Vážení kolegové, já vím, že jsou tady eh, žádosti o další modré karty. Eh, dám jednu na každého řečníka, aby to bylo spravedlivé. Nepotřebujeme vždycky modrou kartu. A teď k dalšímu řečníkovi na tři minuty dostává slovo paní Kaufmann. Děkuji, eh, paní předsedající, paní komisařko. Jak eh, eh, vysoké jsou škody evropskému rozpočtu každý eh, rok, i tedy v neprospěch evropských daňových poplatníků. Podvody v evropských státech se neví 500 milionů eur nebo dokonce 2 až 3 miliardy eur. To jsou odhady, ale víme, že Eh, mm, pronásledová, že stíhání eh, trestné činnosti na evropských eh, prostředcích národními úřady není dostatečné. Proto je na čase vytvořit Evropské státní zastupitelství tak, jak to předpokládá Lisabonská smlouva a to si může paní von Storch přečíst. A toto eh, zastupitelství musí tedy eh, se pustit do práce. Eh, trestné činy proti finančním zájmům Evropské unie, které často probíhají přeshraničně, musíme potírat rozhodně. Nejsou to žádné kavalírské delikty. Evropa musí jednat ve vlastním zájmu a v zájmu svých občanů. V zásadě naše frakce podporuje zřízení eh, Evropského státního eh, zastupitelství nebo žalobce. Byl by to eh, důležitý krok k opravdu efektivní ochraně finančních zájmů EU a bylo by to stejně tak důležité pro posílení společného evropského právního prostoru. V současné době členské státy vyjednávání o nastavení takového Eh, systému eh, Evropské eh, státní žaloby a rada bude nakonec muset spolu rozhodnout. Parlament bohužel není mm, součástí řádné legislativní procedury, ale rada musí vědět, i když tam parlament, i když zde není zastoupená, doufám, že velvyslanci to vyřídí, že eh, potřebuje eh, schválení parlamentu. A proto je tady druhá mezispráva, kterou dnes projednáváme a přichází eh, ve správnou chvíli, protože vysílá jasný signál členským státům a jejich vyjednavačům. Já chci za naši frakci říci jasně, nedáváme biankošek členským státům. Chceme evropské státní zastupitelství, které bude nezávislé, nezávislé na jakémkoliv vlivu členských států. Tady eh, nejde jenom o transparentní eh, postup pro jmenování eh, státních zástupců, ale i parlament musí spolu rozhodovat o osobním jmenování generálního státního zástupce a jeho podřízených a mm, musíme také jasně eh, pojmenovat vazby mezi národními úřady a eh, státními zastupitelstvím evropským. Eh, samozřejmě musí spolupracovat evr- účinně, ano, to je důležité, ale procesní práva nesmějí padnout za obě takové spolupráce a je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany údajů. Každopádně jsme proti tom, ne, ne, ne, oproti uh, názorům uh, jednotlivých hlavních měst si myslíme, že uh, eh, tohle to by mohla být, si nemyslíme, že tohle to by mohla být uh, věc na částečný úvazek. Proto uh, doufáme, že Rada bude zohledňovat další požadavky parlamentu, stejně jako komise a, a o tom samozřejmě. Na tom bude záviset úspěch celého toho projektu. Děkuji, paní Kaufmann. Máme tady žádost o modrou kartu. Jak jsem říkala, vezmu vždycky jednu modrou kartu, eh, i když jich je více. Takže přijmete modrou kartu. Pane Jurku, máte slovo na 30 vteřin. Eh, paní předsedající, eh, Evropská unie nemá k dispozici žádné vlastní prostředky ve svém rozpočtu. Eh, jedině eh, mm, prostředky eh, z zpátek členských států, které pocházejí od tedy občanů. Neobáváte se, že vytvoření Evropské prokuratury, která bude mít výrazně omezené kompetence oproti státním zástupcům i jednotlivých zemí, omezí činnost těchto národních státních zastupitelů? Není to další uzmutí eh, pravomocí jednotlivých států eh, Evropskou unii? 30 vteřin. Pane kolego, je to právě naopak. Eh, zkušenost posledních let ukazuje, eh, že bohužel, a to paní zpravodajka Makovej také eh, jasně popsala, že bohužel v celé řadě šenských států se nevyšetřuje efektivně a to i když jde o poměrně velké částky. A proto tady máme tenhle projekt Evropského státního zastupitelství a já si mm, myslím, upřímně řečeno, bavili jsme se o tom tenkrát na konventu, že boj eh, proti podvodům s finančních, eh, finančními zájmy, prostě eh, kvůli tomu je třeba vytvořit takové zastupitelství jednoznačně. Děkuji. A nyní na minutu pan Kirkhope. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážená paní komisárko. Ano, boj proti podvodu musí být naší politickou prioritou, protože to podkopává naše svobody, naše demokracii. Ovšem, měli bychom se spíše zaměřit na zlepšení a implementaci nástrojů, které již máme k dispozici OLAF, Eurojust, Europ, Europol, IAO, PF, e směrnice a tak dále. Neměli bychom s nimi mít rezervované další finanční prostředky a obětovat národní suverenitu. Evropská komise by měla spíše a členské státy implementovat, což máme efektivní možnosti boje proti podvodům, Znamená je rovněž zastavit tyto podvody ještě v počátku. To myslím si, že s tím souhlasíme. Zjednodušit jednotlivá pravidla, které řídí různé části našeho rozpočtu, zlepšit dohled na tímto rozpočet. Tím právě bychom mohli dosáhnout dosáhnout těchto výsledků. Další legislativa, další agentury, další zázračná řešení tohoto diversifikovaného problému prostě není nejlepším řešením. Thank you. Děkujeme, pane Kikrope. Akceptujete rovněž modrou kartu? Ano, dobře. Pan Jakovič má slovo. Ano, děkuji, děkuji, že jste přijala moji modrou kartu. Rád bych se zeptal na následující věc jak eh, budeme kontrolovat použití evropských prostředků ne pouze ve členských státech, ale jak budeme kontrolovat jejich použití ve třetích zemích, například eh, v zemích, které jsou kandidáty na vstup a které eh, budou financovány z evropského rozpočtu. A nyní ještě jednu otázku i na paní Makovej. Je pravda, že ten, kdo dává peníze, má právo kontrolovat to, jak jsou peníze vynakládány a má právo sankcionovat to, pokud nejsou jsou vynakládány správně? Question to Mr. Kirkhope. Pane Kirkhope, ano, Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že jsem to řekla velice jasně. My se máme již několik agentur k dispozici v tomto ohledu. Já bych kritizoval samozřejmě, aby byl jeden z první, který by kritizoval. Já je kritizuji velice často, protože, protože často nedělají dostatečně svou práci. Samozřejmě, že ochrana našich evropských finančních prostředků je jednou z priorit. To je samozřejmě. Ovšem, netvrdím, že tento nápad, tato nová agentura by mohla změnit tuto záležitost nebo nějakým způsobem zlepšit schopnosti ostatních agentur, pokud o jejich povinnosti. Soustředíme se na to, co máme k dispozici v současnosti a hlavně, aby to fungovalo dobře. Děkujeme a nyní pan Michel dvě minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Evropský parlament eh, vyšle jasný signál Evropské radě, protože my vlastně souhlasíme s evropským žalobcem, ovšem nesouhlasíme s takovou byrokratickou strukturou, která bude nesmírně nákladná, která v podstatě vlastně bude závislá na členských státech a v podstatě vlastně, pane Kirkopu, vy jste se zmínil o té suverenitě jednotlivých členských států. Samozřejmě, že musíme bojovat proti podvodům, musíme chránit naše práva, musíme bojovat proti beztrestnosti, kterou vidíme často. Evropa musí bránit své finanční zájmy a samozřejmě i na straně členských států. A tento úřad by umožnil Evropě mít dostatečné prostředky, protože mnoho členských států vlastně hrají dvoj, dvojí roli, něco říkají samozřejmě veřejně a poté samozřejmě něco eh, spíše na vnitřní úrovni a právě proto takový nezávislý, nezávislý evropský orgán by mohl znamenat přidanou hodnotu hodnotu. A proto si myslím, že je dobré, že zde přicházíme k jasnými, konkrétními eh, opatřeními. Nezávislost je zásadní, paní Kaufmann se o tom zmínila pokud jde o jmenování těchto žalobců, pokud jde o rozdělení jednotlivých um, úkolů v rámci Evropského úřadu, budou tam různé komory jednotlivých žalobců, které budou mít skutečné pravomoce, konkrétní pravomoce. Rád bych pouze připomněl radě, že my budeme mít poslední slovo v tomto ohledu a právě proto by rada měla vzít názor našeho parlamentu v potaz. Děkuji. Děkujeme. Pane Michele, je zde modrá karta od pana Ujazdovského? Nevím, zda, nebo sedí, nevím, zda sedíte na svém místě, pane kolego, takže nevím, zda je to skutečně tento pan kolega. Ovšem nejprve se chci zeptat, pane eh, Michele, pana Michele, jestli akceptujete to kartu výborně, takže máte 30 sekund. Paní předsedkyně, trošku, trošku mě udivuje, že v těchto prohlášeních pana eh, kolegy myšla, sní takové určitá nedůvěra národním tradicím, právních tradicím, národním jednotlivým státům. Ovšem, pokud jde o můj konkrétní dotaz, pokud jde o tento úřad a jeho vytvoření, tam přece musí být souhlas všech členských států. Tak to je na základě smlouvy. To znamená, že jestliže eh, chcete takové centralistické řešení, dámy a pánové, a jestliže nedůvěřujete jednotlivým členským státům, já se moc omlouvám, říká paní předsedající, máme zde 30 vteřin k dispozici pro modré karty. Já nevím, zda jste již ten dotaz, ano, byl to váš dotaz, už pane kolego, už opravdu končím. Každý, říká paní předsedající, má pouze 30 vteřin. Víte to od samotného počátku. Já nevím, pane kolego, zda teda jste slyšel dotaz, zda chcete na to odpovědět ta otázka podle mě zněla, <clears throat> zda já nedůvěřuji členským státům, já nedůvěřuji některým členským státům, to je jasné, protože jsme zde viděli různé podvody, Eh, vidíme, že v některých členských státech ještě eh, například vůbec čekáme na vyšetřování. Některé členské státy hrají na kartu svých vlastních zájmů, suverenity, skrývají se zatím, aby v podstatě umožnili určité vyhýbání se spravedlnosti. Je to určitě té určitá beztrestnost, která zde panuje. A právě proto chci určitou centralizaci této jurisprudence, která by byla vlastně jedinečná tímto způsobem. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Milí kolegové, skutečně máme obrovský sklus. Všichni víme, že máme pouze 30 vteřin na otázku i na odpověď a nyní má na jednu minutu slovo paní Kaj. Já jsem er Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je neuvěřitelné, že ten návrh dále cirkuluje, protože 11 členských států k tomu vydalo žlutou kartu, řekli, že to překračuje evropské kompetence, že to je těžké pro to, aby si tedy stanovili priority a že to zároveň spochybňuje právní jistotu Nehovoříme tu pouze o spolupráci mezi státními zastupitelstvími členských států, ale jde o to, že je tu vytvářeno Evropské státní zastupitelství, které samo za sebe může podávat žalobu. A proto tedy se připojuji ke kritice. Myslím si, že Evropská unie nesmí mít vlastní eh, Evropské státní zastupitelství, které by eh, mohlo být eh, nadřazeno národním zastupitelstvím. Ten návrh zkrátka musí být smeten ze stolu. A nyní pan Albrecht na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval paní zpravodajce, paní Makovej, za tvrdou práci. Je pravda, že máme na stole výsledek, eh, průběžnou zprávu, která se tedy dostane radě. My jako Evropský parlament nejsme legislativním orgánem, řekneme pouze ano nebo ne a proto je ten jas, signál jasný, pokud tu členské státy nejsou přítomny, eh, pokud, si tedy, pokud tedy neberou eh, vážně náš signál, tak eh, bez tak bez tak tedy nebude eh, souhlas s tímto státním zastupitelstvím. Členské státy si toho musí být vědomy. Na druhé straně je jasné, že v tomto parlamentu je již delší dobu jasná většina pro zřízení tohoto státního zastupitelství. Na tom trváme, ale musí to mít správné podmínky a k tomu eh, patří i dodržování vysokých standardů. Musí to být celé jasné, spolehlivé, musí být jasně dáno, eh, v čem tedy bude toto státní zastupitelství manželství eh, působit. Pan, paní Van Štork má na vás dotaz. Modrá karta. Přijímáte tu otázku? Dobře, děkuji. Máte 30 vteřin. Pane Albrecht, vy vítáte zavedení Evropského státního zastupitelství, protože v jednotlivých členských státech je problém eh, s, se sledováním podvodů v Evropské s evropskými prostředky. Je pravdo, pravda, že tedy v takovém případě musíme zavádět evropský orgán, který není vázán na žádný stát, protože eh, ty problémy máme v jednotlivých členských státech. Já nevím, jak to můžete vítat. Já si myslím, že je to zásadní zásah do suverenity jednotlivých členských států. Eh, státní zastupitelství, to je skutečně zásadní zásah do suverenity členských států. Děkuji a nyní vaše odpověď, 30 sekund. Paní Štorch, já si myslím, že vaše otázka svědčí o e, neznalosti e, vývoje státního práva samozřejmě, že tu máme struktury, strukturu na mezinárodní úrovni. Evropská unie byla vytvořena na základě společné zodpovědnosti a to se v podstatě týká i mezinárodní úrovni. A nebo byste byla proti tomu, že Mezinárodní soudní dvůr eh, je krokem směrem vzad, že je to eh, tedy zásah do suverenity členských států. Myslím si, že to je krok směrem vpřed, že to, že to je pokrok a proto toto musíme přijmout. A nyní na minutu paní Ferrera. Grazie, presidente. Děkuji, eh, paní předsedající. Boj s korupcí a, a eh, trestnou činností eh, s cílem řádného vynakládání nebo zajištění řádného vynakládání veřejných prostředků je součástí politického programu našeho hnutí. Proto vítám nezávislého evropského veřejného žalobce Eh, protože stávající eh, situace, eh, kdy jsou zpravěřovány prostředky daňových poplatníků, je neúnosná. Účelný úřad Evropského veřejného žalostce musí mít solidní základ, na kterém bude moci jednat. Doufáme tedy, že příslušný zákon tedy bude přijat co nejdříve a že tam jasně bude moci potírat podvody s DPH je třeba podle článku 86 e, smlouvy e, také e, jej zaměřit na organizovaný zločin a mafie všeho druhu. Děkuji. Pan Filipo. My se navrhujeme evropskou justici, která by mohla vlastně kontrolovat národní státy v této oblasti Samozřejmě to znamená, že to bude opravdu všemocná justice, která nahradí postupně národní justice. To znamená, že to bude takové supra národní právo. To znamená, že v podstatě všechna národní práva, jak se budou potlačena. Ovšem samozřejmě, že v této oblasti justice od samotného počátku naší existence je v podstatě v národních rukách. To musí být v rukách našich občanů. Musí mít možnost samozřejmě, aby lid mohl demokratickým způsobem rozhodovat této oblasti, jinak samozřejmě stát nebude mít žádné možnosti. U nás ve Francii samozřejmě spravedlnost musí být přesně vykonávána ve jménu našeho lidu, protože když zde vidíme opravdu všechny ty zločince, které například obchodují s, um, se zbraněmi, tak musíme chránit naše hranice, musíme posílit naši mezinárodní spolupráci. Podle mě skutečně tento Evropský úřad by byl, demok- byl, byl určitým opravdu nedemokratickým monstrem, který bychom vytvo- které bychom vytvořili. Děkujeme. A nyní, pane kolego, ze strany pana Nedrska máte modrou kartu. Akceptujete ji? Prosím, ano, pane kolego, můžete. Já jsem si podrobně vyslechl, co jste řekl. U nás například v Bulharsku, v Rumunsku máme takový Mm, takovou možnost spolupráce, ověřování, protože justice to nemá nějakou politickou barvu, když si myslíte, že tento úřad je nesprávný, tak vy se domníváte, že justice má nějakou národní barvu? To přece není eh, možné. Myslíte si, že taková justice na evropské úrovni není správným řešením? Ne, myslím si, že justice, spravedlnost, podobně jako hranice, rozpočet, národní měna, zákony, to všechno patří k atributům zásadním, atributům státu jako takového. My zde nemáme evropský národ, to znamená, že nemůžeme mít evropskou justici nebo řekněme nějaké nadnárodní právo evropské nebo, povedzme, nebo řekněme nějaký evropský rozpočet, který by mm, byl nadřazen národním Rozpočtem to Toto je záležitost, která spadá do suverenity národních států. Samozřejmě nesmíme spravedlnost vzít z rukou našeho lidu. To by bylo proti demokracii. Děkujeme, říká paní předsedající. Jeden a půl minuty pan zver má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych poděkoval paní zpravodajce, paní Makovej za odvedenou práci. Myslím si, že jde o historické rozhodnutí, vytvoření úřadu evropského veřejného žalobce. Slyšeli jsme o finančních ztrátách, slyšeli jsme o tom, o kolik přichází ročně naši daňoví poplatníci. Vidíme, že členské státy v tomto ohledu nejsou dostatečně efektivní, účinné, pokud jde o boj proti finančním podvodům. Pouze jedna třetina všech Eh, všech návrhů, v podstatě nebo všech obvinění v podstatě skutečně byla eh, provedena. A, a já si myslím, že bychom měli v tomto ohledu vytvořit celoevropský úřad a pouze sui generis princip by mohl v tomto eh, ohledu být účinný. Nesmí to být pouze něco na papíře, pouze něco bezubého, což by bylo pouze mm, nebo podléhalo koordinaci, tak se nic nezmění. Tento úřad evropského žalobce musí mít legitimitu a tuto legitimitu právě získá podporou Evropského parlamentu. Samozřejmě, že práce OLAFu, Eurojustu, Europolu se musí rozdělit tímto způsobem a na základě právního rámce pro Evropské soudy. Děkujeme, pane kolego, máme zde modrou kartu. Akceptujete modrou kartu od pana Saniho? Prosím, pane kolego, máte slovo. Yes, you have the floor, Mr. Sani. Prosím, máte slovo. Děkuji mám následující otázku. V podstatě jsem ji chtěl položit paní Gresle, ale mohu ji položit i v tuto chvíli. Dokud tento úřad neexistuje, tak eh, k těm zločinům, k té trestné činnosti stále dochází. Korupci Eh, někdy pro, m, mm, páchají i státy. Co chcete dělat proti tomuto postupu? Děkuji, máte 30 Tady Evropské javno tužilstvo kot Pokud jde o tento úřad evropského žalobce, jakožto sui generis úřadu, tak tím bychom tomu zabránili. V případě, že členský stát nepostupuje správně. V případě, že nebojuje dostatečně proti korupci. 31% pouze doporučení OLAFu, skutečně, eh, to je vlastně ta míra obvinění, která byla eh, skutečně dosažena na straně eh, nebo která byla převzata členskými státy, to je opravdu málo. Kolik takových dosie bylo finalizováno? Možná ještě méně než 31%, proto potřebujeme tento úřad. Děkujeme, pan Niedermiller. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, pane, paní komisařko. Domníváme se, že evropské státní zastupitelství potřebujeme, a to mimo jiné i proto, že v Evropské unii existují členské státy, které mají velké problémy eh, s plítváním evropských prostředků v důsledku korupce, politické motivace a nepovolené uh, spolupráce mezi eh, politikou a eh, korupcí. To jsou tedy ty trestné činy, ty podvody, které vedou ke ztrátě důvěry. Vede to k tomu, že lidé nevěří v EU, vede to k tomu, že přestali věřit tomu, že Evropská unie by jim měla pomáhat. Myslím si, že takovéto evropské státní zastupitelství potřebujeme. Potřebujeme, aby bylo naprosto nezávislé na členských státech, protože víme, že eh, jsou tu členské státy, které se nedrží společných pravidel, které nepostupují jednoznačně proti korupci a právě proto takovýto nezávislý orgán potřebujeme. Děkuji a nyní paní Stevens na minutu. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, já jsem předsedkyně eh, eh, skupiny pro efektivní eh, boj s podvody, v, tedy s nakládáním tedy s veřejnými prostředky. To neznamená, že úřad evropského veřejného žalobce, který bude stálý, není to správné řešení. Máme už teďko administrativní úřad, eh, eh, jako je Eurojust, a tohle se říct nějak, eh, řešit je nějak jinak. Zřízení nového úřadu vlastně nás zatíží akorát finančně. Článek 86 určuje, že Tohle to musí být vytvořeno z Eurojustu. A vedle toho se tady vlastně nehovoří vůbec o tom, že eh, i tady máme ještě jednu směrnici, která je pořád v triologu, která eh, s tím musí eh, souviset. To znamená, že komise to předkládá v opačném gardu. A musíme říct, že by se to mělo projednávat současně. Děkuji. Naším dalším řečníkem na minutu a půl je pan Dartmouth. Právě včera eh, francouzský předseda jasně řekl, jak opovrhuje eh, europoslanci, když řekl, že nikdy eh, nepovolí změnu sídla Evropského parlamentu. A to znamená, že prostě sem se bude harcovat na, věčnou, na věčné časy. A tohle je takové vhodné téma, které by mohl řešit navrhovaný žalobce, ale to se samozřejmě nestane francouzský prezident eh, může být eh, pohodlivý tak, jak eh, chce. Tenhle návrh celý také pohodl, dá demokracii. Ti, kteří, pod, kteří podepisovali Lisabonskou smlouvu, věděli, že návrh evropského veřejného žalobce bude nepřijatelný pro národní vlády. A 14 národních parlamentů naznačilo veto, ale byla tam Mm, zasunutá taková eh, klauzule o hlavně, že eh, členské státy budou eh, moci prostřednictvím spolupráce do tohoto jít. To je zavržení hodné. Nicméně zpráva nám umu, um, připomíná korupci a podvody s evropskými fondy. Více než 3 miliardy za rok. Ukazuje se, že Evropská unie je něco jako takový parazit, vlastně eh, žije z evropských daňových poplatníků. A prostředek, eh, tedy zpráva říká, že eh, tohle to vlastně je prostředek, tohle vytváří vnitřní korupci EU. Celá tahle akce vůbec akorát naruší evropskou národní, tedy národní suverenitu a bude k ničemu. Modrou kartu od paní Gresle přijmete. Pane kolego, Eh, možná, že byste eh, mohl uznat, že evropský, eh, tedy francouzský prezident akorát hájí evropské právo, a, protože v tom je stanoveno, že Štrasburg je sídlem Evropského parlamentu. To je typicky taková naumřelá no, otázka, protože my se ptáme, naše strana se ptá, nebo poukazuje na to, že evropské eh, právo eh, je nadřazováno eh, anglickému zvykovému právu, což je mnohem lepší systém. Já bych řekl, že kdokoliv, kdo bere vážně Evropský parlament a lidé jako vy to berou, já ne, já si myslím, že je to tady plýtvání časem a penězi, by měli <laughs> by jasně tady, jasně tady by neměli podporovat francouzského prezidenta v této řečník byl přerušen. A snažíme se tady být velice demokratický a dát slovo každému. Děkuji za pochopení. Další řečnice eh, je paní Majer na minutu. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, platíme na Brusel a také restrukturalizujeme na Brusel a také teď budeme také žalovat kvůli Bruselu. Uvědomme se, eh, že eh, tady máme eh, nejenom evropskou vlajku hymnu, ale teď budeme mít i evropského žalobce veřejného. Nizozemsko a deset dalších zemí eh, vytáhlo žlutou kartu a přesto eh, mm, eh, dostali, dostali po prstech od Bruselu. Je to opravdu špatné. Do budoucna tady bude, se tohle bude mm, věnovat nadnárodní kriminalitě, jako jsou v únos dětí a tak dále. Ale tohle je věc, po které Evropské unii nic není. Tady jde vyloženě o moc, tady nejde o boj s terorismem. My nejsme žádné Spojené státy americké a tohle to není nic, co bychom měli dělat na evropské úrovni a já jednoznačně budu proti zítra při hlasování. Děkuji. Naším dalším řečníkem je paní Činíči na minutu. Práci prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Zřízení Evropského veřejného žalobce patří k ambiciozním iniciativám které mají na pomoci boji proti podvodům. Děkuji paní zpravodajce, paní Makovej za její práci. Myslím si, že se k tomu musíme jednoznačně vyjádřit a musíme také, také stanovit jasná pravidla, která bude potřeba dodržovat. Je důležité, aby tento úřad byl nezávislý vůči všem eh, i vůči členským státům. Aby mohl dobře postupovat, nesmí se jeho práce překrývat s prací členských států. Potřebujeme také společné nástroje pro eh, vyšetřování a stíhání. Samozřejmě, že přitom musíme dodržovat i práva obžalovaných. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu pan Ujazdovský. Vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, musíme opravdu postupovat velice opatrně, tak jak už jsem se o tom zmínil, když jsem hovořil s panem Michelem. Opravdu musíme mít eh, na paměti eh, tradice, právní tradice jednotlivých států a právě proto já nemohu akceptovat tuto zprávu paní Makové, protože jde jiným směrem, pokud jde například právě v tomto ohledu o vytvoření úřadu Evropského žalobce. Devět členských států předložilo žlutou kartu státu a já bych chtěl říci, že tento úřad může být vytvořen pouze, pokud budou všechny členské státy souhlasit a právě proto musí postupovat velice opatrně, velice citlivě, A protože toto je super centralizovaný orgán, úřad, který bude nadřazen právům členským, eh, členských států, budou mít kompetence nejenom pokud jde o boj proti finančním prostředkům evropského charakteru, ale například eh, i přeshraniční, eh, přeshraniční trestné činy, které které by měly být takovým druhým krokem vybudování tohoto úřadu. A to znamená, že v podstatě to znamená, že, Evrop, že v podstatě to nebude fungovat, protože centralismus to jde proti zdravému rozumu, to jde proti vývoji v Evropě. Děkuji. Děkujeme a nyní na jednu minutu paní Regner. Um, ano, Již více než deset let hovoříme o tom, že je potřeba zřídit Evropské, úřad Evropského veřejného žalobce. Nepřítomné radě a všem pochybovačům bych eh, vás chtěla eh, chtěla, vás chtěla upozornit na jeden eh, důležitý případ. Soudní dvůr eh, dospěl k tomu, že eh, evropské členské státy musí tedy chránit národní státy stejně jako evropské zájmy. To znamená, že evropské zájmy je potřeba chránit stejně jako národní zájmy a v tomto smyslu je tedy zřízení evropského státního zástoupení důsledkem této zásady. Musíme tedy chránit Evropskou unii, musíme bojovat proti korupci a já se domnívám, že je to tedy logické, aby, eh, aby to pochopili všichni poslanci tohoto parlamentu. Kromě toho mi dovolte, abych pochybovačům, eh, které jsem tu zaznamenala, řekla ještě jednu věc. Ráda bych je upozornila na právní základ, to znamená, že, eh, to znamená na Lisabonskou smlouvu, která klade velký důraz na boj proti podvodům, finančním podvodům. Myslím si, že paní Makovej v tomto ohledu odvedla důležitou práci. Děkuji a nyní na minutu pan Jurek. Děkuji za slovo, paní předsedající. Základem Evropské unie jsou členské státy, národní státy. A pokud budeme podkopávat jejich roli, tak vlastně budeme podkopávat naši spolupráci, protože kdo bude součástí této spolupráce? Viděli jsme v posledním období, jakým způsobem například měnová unie změnila svůj tvar, jednak mm, ta společná eh, měna měla být pouze pro obchod a nyní je to v podstatě takový rozpočtový ekonomický nástroj a podobné to bude, podobné to bude i u tohoto úřadu. Moje předřečnice hovořila před chviličkou o Lisabonské smlouvě 86. článek hovoří o fungování EU. Už v této smlouvě eh, je tam i článek, který hovoří o rozšíření kompetencí této instituce jestli dovolíte, ještě jedno varování. Mnoho kolegů již o tom hovořilo. Pokud zapomeneme na to, že Evropská unie musí mít tolik společných institucí a společných a, eh, různých kompetencí, pokud, kolik potřebujeme skutečně, pokud budeme tvořit po nějaké nepotřebné instituce, tak podkop, budeme podkopávat důvěru našich občanů v naše instituce a budeme vlastně podkopávat základy naše, naší evropské spolupráce. Děkuji. Děkujeme, milí kolegové. A nyní se dostáváme k části Catch the Eye. Pět řečníků. Pan Vos bude mít slovo na jednu minutu. Vielen Dank. Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych ještě jednou potvrdil, že zavedení Evropského veřejného žalobce je důležité. A proto Eh, tak učiníme. Já bych tedy v této souvislosti očekával píše celkovou koncepci, to znamená, že e, zkrátka pouze nezavedeme úřad Evropského veřejného žalobce, ale také e, zdokonalíme jeho zapojení do celkových struktur, jak bude vypadat spolupráce s Eurojustem a tak dále, jak bude vypadat spolupráce s Europolem, s Olafem, jak to bude vypadat z procedurálního hlediska. Myslím se, že to v tuto chvíli není úplně jasné a proto by bylo bývalo lepší, kdybychom se tedy věnovali i té celkové koncepci práci a zvlášť by bylo dobré, kdybychom vyjasnili všechny ty procesy, protože si myslím, že to vůbec není jednoduché. To znamená, eh, to, co se tedy týká Rady a parlamentu eh, v souvislosti s reformou Eurojustu. Děkuji. Děkuji a nyní eh, na minutu paní Anderson. Naše delegace eh, stále eh, ještě nezaujala eh, stanovisko k úřadu Evropského veřejného žalobce, protože jsme zatím nemohli přeskoumat podrobnosti návrhu na radě, ale ty argumenty jsou vlákavé ve prospěch tedy, pokud bude náležitě ošetřena nezávislost žalobce a práva v obžalovaných stovky milionů, pokud ne miliardy eur, jsou proplitvány každý rok z, z podvody. A v Británii, na rozdíl od toho, co jste tady slyšeli, bohužel musím říci, že to nebereme dostatečně vážně. Například 38 eh, eh, věcí podala německá vláda eh, Evropskému úřadu, zatímco Británie pouze čtyři za minulý rok. Je hrozné, že nemáme konkrétní statistiky eh, k eh, podvodům s evropskými eh, prostředky v EU. Představa, že Británie v této věci je dobrým příkladem, je zcela nepravdivá. Děkuji. Naším dalším řečníkem na minutu je pan Vojčechovský. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, myšlenka eh, zřízení evropského veřejného žalobce je výrazem takové špatné tendence v Evropské unii. Je to tendence, kterou opravdu můžeme popsat tak, že čím dál méně peněz a čím dál více moci, čím dál méně pomoci a čím dál více represe. Eh, připomeňme si, že eh, evropský eh, rozpočet to už to je celé 1% hrubého domácího produktu a zpráva Evropské unie brzo bude mít 100% kontrolu nad vším, co se děje ve členských státech Evropské unie. Vůbec eh, nesouhlasíme s eh, tímto směrem vývoje Evropské unie. Evropská unie by měla být eh, institucí, která bude především pomáhat svým občanům, která bude přicházet s pomocí a ne s represí. Proto myšlenka evropského žalobce je špatná a naše politická frakce i já osobně jsme proti tomu, aby národní instituce mm, posouvaly na evropskou úroveň. A nyní eh, paní Bilbao na minutu, prosím. Máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, ráda bych vyjádřila naši podporu zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce. Bude moci řešit korupci nezávisleji a efektivněji. Myslím si, že je eh, důležité eh, sem eh, zahrnout přeshraniční trestné činy v podobě mezinárodního terorismu. Jsem pro strukturu, kterou navrhuje komise. Pokud chceme mít nezávislý orgán, tak to opravdu zlepší policejní spolupráci v případech terorismu a podvodů, které se týkají EU. Doufám, že nenastane podobná situace na evropské úrovni, jako nastala ve Španělsku. Myslím, že to zlepší situaci, která eh, je eh, skandální, eh, kde ve Španělsku na základě úplatku mizí některé trestné činy. Myslím si, že je od, naší odpovědnost tohle řešit. Děkuji. Děkuji a posledním řečníkem každý a je pan Javor. Děkuji. Eh, paní předsedající. My tady chceme přibrzdit korupci, vyřešit přeshraniční trestnou činnost a ještě pomoci evropskému rozpočtu. To je něco, co všichni, kdo podporují evropskou integraci, mohou podpořit, ale řada členských států se pokouší podkopat tento návrh. Mám tu obavu, protože některé vlády vytvoření takového instituce si budou myslet, že je nevhodné a, a že by je to samotné a, mohlo a, nějakým způsobem zatáhnout nebo odhalit jejich a, podvody. Takže a, je třeba mít takovou, jako, tak, takže prostě síť takovou síťovou instituci, to je třeba odmítnout, to by nefungovalo v praxi, když to vypadá dobře na papíře. Pokud vytvoříme nějakou výjimku například pro DPH, a tedy eh, trestné, trestnou činnost u DPH, tak to by musel právě takovýhle úřad ale řešit. Pozor na to. Parlament by měl um, přijmout takový uh, návrh, ale uh, tak, aby to opravdu skutečně fungovalo. Děkuji a teď dáme slovo zase paní komisarce Jourové. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. Děkuji vám za tuto diskusi, děkuji za veškeré názory, postoje a samozřejmě obzvlášť bych chtěla poděkovat těm, kteří vyjádřili podporu tohoto našeho návrhu vytvořit úřad evropského veřejného žalobce. Jestli dovolíte, ráda bych vás ujistila o tom, že boj proti korupci a podvodům je jednou z nejvyšších politických priorit komise a mě osobně. A já jsem skutečně přesvědčena o tom, že potřebujeme nezávislý úřad, který bude přestávat harmonizované postupy, férové vyšetřování, spravedlivé vyšetřování trestních činů, které se týkají a které poškozují finanční zájmy Evropské unie a tento úřad by měl přinést hmatatelné výsledky. Já jsem přesvědčena o tom, že daňoví poplatníci Evropské unie si zaslouží si zaslouží takovou instituci, která bude chránit jejich finanční prostředky, konzervativní odhady. Hovoří asi o jednom až dvou miliardách eur ročně, které bychom mohli tímto způsobem zachránit a opětovně vrátit do evropského rozpočtu nebo poskytnout členským státům a využít na skutečné kvalitní projekty například v rámci strukturálních fondů Evropské unie. Tato obrovská částka samozřejmě musí být zajištěna, musí být zabezpečena. A pokud jde o náklady tohoto úřadu Evropského žalce, tak si myslím, že zde skutečně hovoříme o dobrém poměru mezi náklady a výhodami, benefity. Potřebujeme evropskou specializovanou instituci, která by fungovala bok po boku, OLAFu, Eurojustu, pan Vos to řekl správně. Potřebujeme jasný popis procedur, postupů, spolupráce mezi eh, Eurojustem, OLAFem a tímto úřadem, protože ta spolupráce musí být účinná, efektivní. Čeká nás ještě hodně práce. Musíme zajistit jasné rozdělení kompetencí, pokud jde o centrální úroveň, národní úroveň, transparentní výběr osob, které budou zastávat tyto posty žalobců. My zde již máme k dispozici konkrétní podmínky, kritéria, pokud jde o integritu těchto osob, nezávislost, jejich profesionalismus. Máte pravdu ti z vás, kteří hovoří o procesních právech v rámci trestního řízení členských států, které, která nesmí být položena na oltář musíme je samozřejmě zajistit i v rámci procedur tohoto úřadu Evropského žalobce. A poslední poznámka, žlutá karta, kterou jsme obdrželi ze strany několika národních parlamentů členských států. Já tyto karty zatím nepovažuji za úplně skončenou záležitost a proto jsem se obrátila na tyto parlamenty Některé jsem dokonce osobně navštívila a snažila jsem se vysvětlit, jak jsme pokročili v těchto návrzích, že jsou zde určité záruky, že nebudeme přesahovat princip subsidiarity, že zde bude, že skutečně zde bude struktura decentralizovaného charakteru a jurisdikce národních soudů bude samozřejmě zachována mnoho jiných aspektů. Proto bych ráda řekla, že jsem obdržela docela pozitivní reakce ze strany poslanců národních parlamentů a doufám, že díky této posílené komunikaci budeme schopni dosáhnout eh, toho, že nedojde k žádnému porušení subsidiarity. Ještě jednou, dámy a pánové, dovolte, abych vám poděkovala za tuto diskuzi a ráda bych vás poprosila, abyste zítra hlasovali pro tento návrh. Děkuji. Děkujeme, vážená paní komisařko. A nyní úplně na závěr dvě minuty naše zpravodajka paní Makovej. Paní předsedkyně, děkuji vám za tuto velmi zajímavou diskuzi. Pokusím se vyjádřit k některým věcem, které tu zazněly. Za prvé, retorická otázka. Já jsem tedy získala informace o tom, že ve členských státech, které jsou proti, jsou proti určité politické strany. Ptám se, kolik eh, finančních prostředků se těmto členským státům podařilo získat zpět. Je to hodně nebo málo? Možná, že tyto členské státy vůbec nechtějí, aby se zkontrolovalo, jestli odvedli dobrou práci nebo ne. A tím už se dostávám ke druhé věci, která je v souvislosti s Evropským veřejným žalobcem velmi důležitá. Evropské daňové prostředky slučujeme do, jedno, do jednoho koše a proto se musíme všichni snažit o to, aby byly chráněny. Pokud v některém členském státě jsou eh, ty postupy dobré, dobře fungují, tak eh, a v jiném ne, tak to znamená, že eh, o finanční prostředky přicházejí i občané těch států, kde to funguje dobře. A tím bych tedy chtěla reagovat na ty, kteří eh, tento argument používají, na to, eh, že některé členské státy vyšetřují a stíhají tyto podvody velmi dobře. Ano, to je pravda, ale v jiných členských státech se to bohužel nedaří. Nezávislost evropského veřejného žalobce na politice. Pan Negresko tedy eh, o tom hovořil. Zřejmě chtěl zdůraznit, že je pro něj tento princip velmi důležitý v Rumunsku jeho strana hlasuje obráceně samozřejmě, že evropský veřejný žalobce musí být nezávislý. To je od počátku naprosto jasné, bylo to součástí i této zprávy a ráda bych to v tuto chvíli ještě jednou zdůraznila. A nyní za čtvrté, velmi stručně. I trestné činy související s ehm, daní z přidané hodnoty eh, chceme do eh, oblasti působnosti zahrnout. Musíme postupovat ambiciozně, musíme si klást ambiciozní cíle, abychom, aby se nám dařilo bojovat proti daňovým podvodům. Děkuji. Děkuji, končíme tuto rozpravu a ještě předtím, než